vydány v rámci prohlášení z dnešního zasedání, budou uvedeny eh, v zápisu z dnešního zasedání. Dalším bodem na našem programu je prohlášení Rady a závěry Evropské rady, která se konala 17. června roku 2010. Rád bych mezi námi přivítal předsedu Evropské rady a předsedu Evropské komise. Takže dá, pánové, děkuji, že jste se dostavili na naše plenární zasedání. Bude probíhat rozprava, ale ještě předtím k nám promluví pane Herman van Rompuy, předseda Evropské rady. Prosím, máte slovo. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské komise, vážení kolegové, Toto je první zasedání Evropské rady od té doby, co jsem se stal jím eh, prezidentem, předsedou, kterou, kde se neřešila naléhavá situace. Byla to běžná schůze a rozhodnutí, která byla přijata, jsou významná, především v kontextu probíhající ekonomické krize a v kontextu zlepšení ekonomické výkonnosti Evropy. Nedávno jsme prokázali velice silné politické odhodlání, jak uchovat stabilitu eura. Byl jsem rád, že i toto zasedání chce ekonomicky dlouhodobě posílit ekonomickou strategii pro vytváření pracovních míst a ekonomického růstu, včetně strategie 2020. Budujeme na práci komise a na sektorových radách. Schválili jsme pět zásadních cílů, které nyní znáte a které považujeme za zcela nosné a zásadní, abychom zlepšili ekonomický růst v Evropě. Je to zcela zásadní, pokud chceme uchovat evropský způsob života se stárnoucí populací a pokud chceme zůstat světovými hráči. Vím, že někteří z vás, ale i mimo Evropský parlament, vyslovili určité pochybnosti a ptají se, zda Evropská strategie 2020 může přinést lepší výsledky než předešlá Lisabonská strategie, která byla obecně považována za nedostatečnou. Já pevně věřím, že tomu tak skutečně bude. Zcela záměrně jsme se rozhodli, že se budeme soustředit na menší počet cílů, spíše než na celou řadu nejrůznějších cílů, které se doslova ztratily v Lisabonské strategii. Jsou to důležité cíle, integrují sociální, ekologickou a vzdělávací dimenzi a Evropský parlament zcela jistě tyto dimenze prosazuje. Zaměříme se na tyto cíle neochvějně a budeme provádět eh, výroční revize. Bude probíhat eh, národní rozdělení těchto cílů, nebudeme mít pouze evropskou agregaci, čili budeme mít eh, jasné měřítko toho, jak se vedou jednotlivé členské státy. Navíc je důležité, že všichni se musí identifikovat s tímto postupem, to znamená, že členské státy nesmí mít pocit, že to je něco, co jim posílá pouze Brusel, že to je něco, od čeho mohou odhlédnout, ale bude to nedílnou součástí jejich vlastní ekonomické strategie. Spolehám na Evropský parlament, že bude neustále vyvíjet tlak, aby strategie 2020 byla implementována. Bude zcela zásadní součástí toho, jak budeme hodnotit eh, vývoj v naší unii. Byl jsem velice poděšen, když jste, pane předsedo, oslovil vedoucí představitele členských států na poslední Evropské radě. Upozornil jste, že Evropský parlament podporuje Evropskou strategii 2020. To bylo velice vřele přivítáno. A zároveň vím, že v Evropském parlamentu, ale i jinde existují lidé, kteří vyslovují určité obavy nad metodami, které jsou používány při implementaci této strategie. Je to skutečně něco, co jde nad rámec mezi vládní pracovní metody, jak někteří tvrdí. Já bych chtěl zdůraznit, že při zlepšení výkonnosti Evropy musíme využít celou řadu nejrůznějších nástrojů. Některé spadají do kompetencí Evropy, některé spadají do národních kompetencí. Na evropské úrovni můžeme a skutečně přijímáme společnou legislativu pro náš eh, společný trh, pro regulaci finančních služeb, eh, politiky hospodářské soutěže, obchodu, ochrany spotřebitelů a jiných záležitostí. Můžeme také využít rozpočet Evropské unie, především strukturální fondy a eh, programy pro výzkum těchto ohledech je úloha Evropské komise zcela zásadní, ale klíčové aspekty naší ekonomické výkonnosti spadají zcela zásadně do národních kompetencí. Na poslední řadě je to otázka vzdělávání. Pokud chceme být úspěšní, musíme mobilizovat skutečně všechny úrovně vlády a spojit své síly. Podle smlouvy, a nyní cituji článek 121, členské státy budou eh, brát své ekonomické politiky jako eh, společnou záležitost a budou ji spolu koordinovat eh, na půdě rady. Tato koordinace vychází ze závěru Evropské rady a zapojuje veškeré instituce, které mají vstupy jak z Evropské komise, tak z parlamentu. Neustále zvyšujeme celý obsah této spolupráce a také zvyšujeme působnost eh, v legislativě, včetně bankovní legislativy. Ale potřebujeme koordinovat národní politiky i naši společnou evropskou politiku. Úkolem Evropské rady je, že musí spojovat jednak vůdce národních vlád, tak jak tomu činí, eh, spolu s předsedou Evropské komise a musí jasně stanovit eh, hlavní směry, politické směry jednotlivým prvkům. Čili E, ti, kteří chtějí proti sobě poštovat komise české státy, v podstatě nedělají dobře. Mohu dodat, že by bylo možná snadné porovnat Evropskou radu s jednoduchým způsobem mezivládní spolupráce. Nyní je to instituce Evropské unie. Je to instituce, která je jasně popsána ve smlouvě, má svého předsedu a v podstatě je to člověk, který pracuje v zájmu Evropské unie a ne, že by zároveň zastupoval národní vlády. V každém případě měli bychom zajistit, aby mohli prosazovat společné cíle, aby i národní političtí vůdci měli dobře fungující unii. Když se vracím k poslednímu zasedání Evropské rady, tak jsme přijali velice důležité rozhodnutí, které je stejně tak důležité právě z hlediska strategie 2020. Rozhodli jsme se, že vytvoříme takovou porovnávací tabulku, abychom mohli lépe zhodnotit konkurenceschopnost, vývoj i určité nerovnováhy, abychom mohli jasně eh, zjistit nebezpečné trendy a takovéto nerovnováhy nebyly předmětem našeho zájmu v minulosti. Velice často jsme je neidentifikovali ve smlouvách a v rámci maastrichtských kritérií. Nicméně jsou nesmírně důležité. Stávající situace, před kterou stojí řada členských států, se právě může ve svých problémech vrátit k těmto nerovnováhám. V podstatě jsou oběti svého vlastního úspěchu. Společná měna potřebuje určitou konvergenci a reformy. Chyby se dělají nebo se dělaly během posledních eh, deseti let na všech eh, úrovních vlády, ale je to kolektivní zodpovědnost. Pokud se podíváme na finanční sektor, tak naší prioritou je, abychom měli eh, zdravý bankovní sektor. Na Ecofinu jsme požádali Evropský parlament, aby rychle přijal legislativní návrhy, které se týkají finančního dohledu, abychom mohli zajistit, že Evropská rada systémových rizik může začít pracovat od začátku příštího roku spolu ještě se třemi eh, orgány dozoru. Vaše přispění je zcela zásadní a vaše odpovědnost je také významná. Dohodli jsme se, že tzv. stresové testy bank budou vydány nejpozději v druhé polovině července. Požádali jsme komise, aby rychle učinila návrhy, co se týče eh, tzv. short sellingu, čili eh, prodeje, nekrytého prodeje nakrátko a CDS. Dále e, řešíme otázku zdanění finančních institucí a chceme spolu s partnery G20 zavést globální eh, zdanění transakcí, finančních transakcí. Chceme vytvořit společné stanovisko ještě v celé řadě dalších bodů, které se budou řešit na summitu v Torontu G20, kde já i pan prezident Barroso budeme mít tu čest, že budeme zastupovat Evropskou unii. Také jsme opět potvrdili, že Evropská unie chce dosáhnout eh, rozvojových cílů eh, tisíciletí, především těchto cílů, které dosáhnout do roku 2015. Navzdory ekonomické krizi jsme projevili naši vůli postupovat v otázkách klimatických změn. Dohodli jsme se na určitých podmínkách, je, že zahájíme vyjednávání o přistoupení s Islandem a také velice vítáme, že Estonsko se chce připojit do eurozóny, což oba dva kroky jsou určitým příznakem důvěry v budoucnost Evropské unie. Dále jsme přijali deklaraci o Iránu, kde jsme vyslovili velikou obavu nad jejich jaderným programem a Eh, Rada eh, zahraniční záležitostek bude eh, přijímat závažná opatření, která budou implementována Bezpečnostní radou OSN, která se týká sankcí. Chceme, schválili jsme společné stanovisko. Je to vlastně nejcitlivější téma ve stávající světové politice. Za druhé jsme se zaměřili na otázku ekonomické zprávy a řízení a lepší koordinaci ekonomických politik. Já jsem informoval o práci, kterou uvedla, odvedla pracovní skupina. Ehm, bylo zjištěno, že došlo k velké míře konvergence a já chci ukončit práci této skupiny nejpozději do října. Setkám se s touto delegací jak před létem, tak po létě a zajistím, aby příspěvek Evropského parlamentu byl plně integrován do její práce. Evropská Pardon, e, Evropská rada také velice vítá moji zprávu o pokroku a dalších orientacích. Chceme zajistit přísnější dohled nad rozpočtem a prosazovat konkurenceschopnost. Dohodli jsme se, že musíme posílit jak preventivní, tak korektivní složky e, paktu stability a růstu. E, musíme zajistit revizi tam, kde je třeba, aby tento pakt byl koherentní a progresivní. Dohodli jsme se, spolu s Evropskou komisí, že budeme mít tzv. evropský semestr, kdy budeme mít program stability a konvergence a budeme je provádět každý rok na jaře. Bude možné provést společnou revizi určitých předpokladů a trendů, eh, které budou ovlivňovat národní rozpočty v následujících letech a pochopitelně budeme brát v úvahu eh, postupy, národní postupy sestavování rozpočtu. Zde jsme nikdy neříkali, že by ministři financů měli předkládat své národní rozpočty, aby komise je nejdřív schválila a potom by je měli předložit svému národnímu parlamentu. Nikdo by se nedovedl takové porušení parlamentních kompetencí. Práce této pracovní skupiny není ještě ukončena. Další myšlenky ze strany komise, pochopitelně, dále ze strany centrální banky, ze strany vašeho parlamentu a ze členy členských států Získali jsme desítky písemných příspěvků ze strany českých států. Všechny tyto příspěvky musí být ještě prodiskutovány. Některé myšlenky vyžadují změnu smlouvy, nicméně to je dlouhodobý eh, postup, takže dáme přednost návrhům, které můžeme eh, přijmout mnohem rychleji a snadněji. Eh, zdá se, že vzniká konsenzus, že nemusíme vytvářet nové instituce pro naši ekonomickou zprávu řízení, ale Měli bychom lépe využít těch institucí, které již máme. A někdy bude důležité přijmout konkrétní rozhodnutí na úrovni zemí v eurozóně a bylo již eh, důležité mít eh, zvláštní samity. Je důležité, aby se celá Unie rozhodovala o ekonomické zprávě. Jsme ekonomicky vzájemně závislí a spolu sdílíme světový největší trh. To je úroveň, na které musí být přijímána valná většina evropských rozhodnutí prostřednictvím institucionálních struktur a postupů. V tomto kontextu a podle smlouvy Evropská rada chce naplnit svoji úlohu, chce stanovit eh, svůj politický směr a chce stanovit své priority v oblasti ekonomické strategie a řízení. Vážení kolegové, ekonomické výzvy, před kterými nyní stojí Evropa, jsou ohromné. Nikdy jsme nebyli eh, na okraji eh, propasti, tak jak tomu bylo před několika týdny ještě jsme situaci úplně nezachránili. Eh, jsme v loukce recese, ale musíme dbát na to, aby fiskální deficity k akumulovaných eh, úrovní dluhu byly neudržitelné a staly se skutečnou hrozbou našemu ekonomickému uživení. Opatření přijatá členskými státy snížit deficit eh, nebudou mít hluboký deflační účinek na celou Unii, pokud bude existovat důvěra v naši ekonomiku, která bude stimulovat spotřebu a investice. Na druhou stranu, neschopnost eh, opravit eh, neudržitelné schodky by vyšlo, došlo ke ztrátě důvěry a eh, znamenalo by to ekonomickou, ekonomický pád. Když se podíváme na různé situace v jednotlivých členských státech, musíme přijímat různá opatření. Čili spíše než na úplné jedné úrovni musíme zajistit trvale udržitelnou, eh, udržitelný vývoj v jednotlivých členských státech. Musíme především zajistit eh, důvěru v celou Evropu. Evropská rada tedy je důležitým krokem ku předu, jak bojovat proti krizi. Tato krize byla spuštěna finanční krizí a stala se hospodářskou, rozpočtovou a téměř měnovou krizí. Takže nyní se poučujeme ze této situace a pochopitelně krok po kroku situaci napravujeme. Jsem pevně přesvědčen, že se nám podaří uspět. Děkuji, paní převodničonce Rady Evropejské. Děkuji, děkuji předsedovi Evropské rady a za Evropskou komisi pohovoří José Manuel Barroso, předseda. Eh, členové Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské rady, pane předsedo parlamentu, milí kolegové, Jenom před týdnem vlastně to bylo, co jsme se, sešli ve Štrasburku, abychom připravili eh, radu a zasedání v Torontu. Já jsem tehdy vám řekl, že Ehm, že odpovědí na stávající problém je růst. A ten růst ale musí být chytrý, inkluzivní, udržitelný a musí eh, se eh, opírat o strukturální reformy a fiskální konsolidaci. A aby se toto stalo, tak musíme bojovat na několika frontách. A to především je to přijetí strategie Evropa 2020. Rychle musíme uzavřít eh, tu regulaci finančních trhů a orgány dohledu, musíme přijmout ambiciozní opatření pro prosazování ekonomického řízení v Evropě a nakonec hm, na G20 v Torontu musíme přijet se sjednocenou silnou pozicí EU. A právě to je to, co minulý týden přijela Evropská rada. A ono se to stalo právě na základě návrhu naší komise. E, Evropská rada přijala výjimečně věcné závěry. My jsme přijali rozhodnutí o strategické orientaci, která směřuje do budoucna a která dává vizi. Výsledek eh, Evropské rady, eh, ten závěr šel za eh, pouhou sumu národních přístupů. Je to skutečně evropská perspektiva, která se týká především tří oblastí. Ekonomické řízení, finanční eh, dohled a regulace a potom samozřejmě také i vše, co se týká naší budoucí strategie Evropa 2020. Za prvé, ekonomické řízení v Evropě. I když zatím je to pořád rozpracováno, eh, tak nyní je jasné, co je třeba. A mm, Komise již předložila určité náměty ve svém sdělení z 12. května, ekonomický semestr Eh, eh, potom strukturální, fiskální politiky, eh, potom je třeba efektivně řešit zadlužení. Dále je třeba i používat takový ten systém cukru a byče a neustále provádět korekce. Potom národní rozpočtové rámce musí být správně nakonfigurovány, aby se splňovaly závazky vyplývající ze smlouvy a poté třeba řešit makroekonomickou nerovnováhu na vnitřním trhu i prostřednictvím dohledu, tak abychom pokryli ty klíčové problémy všechny a nejenom se zabývali rozpočty. Nyní mm, zde máme e- evropský konsensus, že toto je ta správná cesta. Další krok to je ta pracovní skupina Task Force, které předsedá mm, předseda Evropské rady, aby rozpracovali tento konsensus do konkrétních kroků komise příští týden předloží některé představy o tom, jaké konkrétní kroky přijmout a již pracujeme na detailních návrzích, které budou předloženy do konce září. Já si myslím, že čas je důležitý faktor. Druhá klíčová oblast, kde jsme se dohodli, jsou finanční služby. Všichni dobře víme, že tady věci nebyly Eh, správně eh, nastaveny, potřebujeme regulační rámec, abychom měli eh, zodpovědné finanční služby, abychom opět nastolili důvěru hm, a aby odolávali budoucím tlakům. Samozřejmě, jak jsem řekl minulý týden na Evropské radě, Ehm, ehm, se na tom dohodli šéfové vlád a já teď apeluji na vás, aby všechny ty návrhy o finančním dohledu byly přijaty ještě před dovolenými, před létem, abychom mohli ehm, toto již aplikovat příští rok. To tež platí pro správce alternativních fondů, pro, kapitál, pro mm, požadavky na kapitálovou přiměřenost. Já jsem rád, že Evropská rada i převzala ty naše cíle z našeho sdělení. To znamená, že e, ty návrhy e, té druhé fáze finančních služeb budou odsouhlaseny v roce 2011 a ty další návrhy budou vycházet e, z práce komise, která proběhne na podzim a my doufáme, že zde bude podpora této iniciativě. Také jsem přesvědčen, že je důležité, že Evropská rada se dohodla na návrzích eh, o efektivním přístupu eh, k zátěžovým testům pro banky. A mm, bude to zveřejněné, banka po bance, což je správná cesta směrem k transparentnosti a větší důvěře, a což bude prevence spekulacím, což narušilo trhy. Přesně víme, jaké problémy existují takto a přesně víme, jak se budou potom řešit. Jak jsem řekl, Evropská rada a e, bude mít celou pod, veškerou podporu Evropské komise a případně budeme navrhovat pravidla a intervence, pokud to bude nutné. Další e, cesta, další linie našeho konání, a je to i reflektováno v závěrech, to je ta Evropa 2020. Nyní to již bylo odsouhlaseno Evropskou radou jako naše strategie pro dlouhodobý růst a pro e, udržitelný způsob růstu a vlastně to my jsme navrhli před pár měsíci a vy jste to také podpořili. Já si myslím, že bylo možné se dohodnout velice rychle a my jsme se dohodli hlavně na těch pěti hlavních cílech, včetně boje proti chudobě a vzdělávání. To chci zdůraznit, protože víte, že to nebylo tak evidentní na samém začátku. Nebylo jasné, že členské státy se dohodnou, že také e, budou společně řešit to, co patří do národních kompetencí. A teď se to bude řešit na evropské úrovni. 27 šéfů vlád vlastně tak přijalo velké závazky a to je, že chápou, že žít v nějakém členském státě, to je vlastně žít v jedné části Evropské unie a že nesmí být žádný rozpor e, v tom, jak vedeme Evropu. Potom pozitivní e, impuls, který dal tento parlament, to nám hodně pomohla právě e, při dosažení tohoto pozitivního výsledku, za což vám děkuji ještě jednou. A chci také poděkovat předsedovi parlamentu, protože vlastně e, on jasně řekl v té první části Evropské rady, jak je to důležité se dohodnout na těchto věcech. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu za velký přínos který jste vložili do této strategie a já doufám, že nadále nás budete v tom podporovat, protože věci ještě jsou na stole, ještě musíme dokončit některé eh, důležité věci, jako je realizace, tedy implementace této strategie. Vlastně teď před námi stojí ta tvrdá práce implementovat tuto strategii, to znamená zapojit do toho eh, subjekty z nejrůznějších úrovní naší společnosti a ekonomiky aby se všichni stotožnili s touto strategií a aby se s ní stotožnili i členské státy, protože to nelze nahlížet pouze jako nějakou strategii z Bruselu či ze, ze Štrasburku. Musí to být skutečná strategie, která zmobilizuje celou společnost. Komise brzy přijde s těmi základními eh, iniciativami, o které se opírá strategie a potom bude na členských státech, aby to transponovali do národních reformních programů. Tato strategie také hodně se opírá o práci vašeho parlamentu a e, o mm, činnost e, společnosti, sociálních partnerů, protože to musí být společné úsilí všech. A mm, tento komplexní ekonomický přístup je e, širokou platformou i pro G20 a tam musíme jít s jednotnou pozicí a musíme být takovým lídrem. A to je to, co my vlastně nabízíme G20 již e, od roku 2008. Já sama, pan von Rompuy, my jsme podepsali dopis, kde jsme řekli, jaké jsou naše priority pro G20, jaký je program EU. Je to vlastně poprvé, kdy Evropská unie kromě členských států, tak společně připraví pozici, kde stanoví priority priority pro eh, naše eh, globální eh, působení. A my máme jasný harmonogram do budoucna. A to je to, s čím přijdeme za našimi partnery na celém světě. Některé ty věci jsou kontroverzní a některé naopak ne. Je to třeba otázka toho spoplatnění bank a ta daň z transakcí. Ale je důležité, že teď my na evropské úrovni jsme se na tomto již dohodli. Závěrem. Úspěch Evropské rady nám ukazuje, jak Evropská unie je efektivní, když se dovede zaměřit na priority, když řeší nové problémy, tak eh, musí, mm, eh, mm, musí se ubránit tomu pokušení vytvářet nové struktury a vést nekonečné diskuse. Ne, je třeba využít ty instituce, které máme, dát jim veškerou podporu a důvěru a věřit jim, že budou schopni plnit naše úkoly, tak jak jsme to i viděli minulý týden. A než úplně uzavřu, tak dovolte, abych poděkoval parlamentu, radě a e, vysoké představitelce za úspěšné jednání o diplomatické službě. My zde vítáme tu dohodu, která jasně stanoví, že to bude tedy služba pro vnější akce, tedy diplomatická služba, která bude skutečně plnit své funkce, jak má a zde se již mm, Lady Ashtonová dohodla s komisí, bude pracovat paralelně s institucemi a Ple bude plnit stejné povinnosti, zodpovědnosti jako další instituce. Jsem rád, že komise bude hodně na tom pracovat s parlamentem a dalšími institucemi, tak aby tato naše evropská diplomatická služba začala být funkční co nejdříve. To je jedna z velkých inovací Lisabonské smlouvy a teď je třeba, aby se to stalo realitou. Evropský parlament může spolehat na komisi, že budeme hájit komunitární záležitosti, protože si myslíme, že to je nejlepší způsob, jak reagovat na potřeby našich spoluobčanů a proto tato Evropská rada si myslím, že zaznamenala velký, zaznamenala velký milník pro evropský projekt. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, za vystoupení. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za váš projev a nyní jménem jednotlivých politických skupin, jménem EPP, paní Vortmanko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené, vážení páni předsedové, skupina EPP má radost, že Evropská rada za vašeho předsednictví udělala důležité kroky předu směrem k vylepšení evropské hospodářské vlády a také vůči společným krokům v G20. Krize nás nutí dát se do práce a vytvořit nějaký pevný základ pro další existenci eura. Deficity národních rozpočtů, těm se musíme věnovat proto, abychom obnovili důvěru ve finanční trhy a abychom získali znovu zpět důvěru našich občanů. Evropský parlament podporuje posílení preventivní části paktu stability a růstu a také co se týče těch sankcí je důležité, jak ta pracovní skupina, jak Task Force bude v budoucnu pracovat. V krizi potřebujeme také další řešení. Jsme toho názoru, že k celému problému musíme přistoupit komunitárním řešením, nějakou společnou strukturou Evropská komise musí hrát důležitou a silnou roli. Pane předsedo Barroso, je skvělé, že v dalších měsících chcete představit další návrhy. Už nyní vám můžu říci, že Evropská komise je opravdu tou hospodářskou vládou Evropy. Na plenárním zasedání jste za to také sklidil potlesk, ale k tomu také patří, že budete využívat svá práva. Dále, no co se týče využívání a posílení konkurenceschopnosti, to také souvisí s Evropskou strategií 2020. Potřebujeme posílit také malé a střední podniky, to je naším motem pro růst. Co se týče obsahu té strategie, ten je v pořádku, ale já sama si dělám starosti o to, jak bude strategie posuzována členskými státy. Naše skupina vás tedy vyzývá k tomu, abyste předložili konkrétnější návrhy, v rámci Task Force. Pokud se to totiž nepovede, vystavíme se riziku, že skončíme stejně jako Lisabonská strategie, která nebyla úspěšná a to není v zájmu našich občanů ani v zájmu růstu a tvorby pracovních míst. Pane předsedo, vyzýval jste nás k tomu, abychom rychle rozhodli o tom finančním balíčku, ale určitě víte, že problém není v parlamentu, problémem zůstává rada. Rada stále ještě není ochotna uh, přeměnit Larosierovu zprávu ve skutky. Ještě za španělského předsednictví bylo také vykonáno málo, málo pokroku, takže měl byste se raději obrátit na své kolegy v radě a apelovat na ně, aby byli otevřenější kompromisu, stejně jako parlament. To je právě důležité pro to, abychom byli schopni dosáhnout toho cílového datumu konec ledna. Děkuji. Slovo má paní Marita Ulfskok. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. 14 000 barelů ropy se vylévá do Mexického zálivu. Tato přírodní katastrofa se blíží pobřeží USA a musíme si uvědomit, že v Evropě, na severu Evropy se nacházejí lidé, kteří si dělají hlavu. Říkají si, co se stane s touto ropnou skvrnou, zda se náhodou nedostane také k našemu kontinentu. Víme, že naše pobřeží je velice zranitelné a musíme si říci, že v dnešním světě nikdo nežije izolovaně. Vše spolu vzájemně souvisí a proto je důležité, abychom nestráceli přehled o otázkách, které se týkají například obnovitelných zdrojů energie, abychom přišli na nový typ společnosti. Často o tom hovoříme, o tom také jasně hovoří je většiny, když máme přijímat usnesení, ale musím říci, že proto děláme stále příliš málo. Nesmíme zapomenout na to, že se na to musíme eh, zaměřit i i když máme ekonomickou krizi. Nemůžeme řešit pouze ekonomickou krizi a přitom řešit otázky, které se týkají ochrany životního prostředí. Jsme velice zranitelní. Jsme zranitelní také v oblasti finančních trhů ti, kteří určují, ti, kteří reagují. Tak toto fungovalo po desítky let. Takto úlohy byly rozdělené a řada lidí i zde v Evropském parlamentu si myslí, že to bylo v pořádku, že trh měl takto velkou moc. Až nyní přijímáme konečně rozhodnutí, která znamenají, že budeme mít finanční regulaci trhu. To je pro, podle mého názoru zcela zásadní. Vidíme, že se to týká celé řady členských států, kde byly volné, neregulované trhy a vidíme, jaké důsledky to přineslo a jaké ohromné problémy tam vznikly. Opět je to naše velká zranitelnost. A jak tento problém budeme řešit? Kdy se nám podaří plně regulovat trhy? Jsou tady nejrůznější přísné úspory ve veřejných financích v celé řadě členských států a to znamená, že tu existuje ohrození ekonomického oživení, že možná nebudeme schopni skutečně zajistit ekonomické oživení, že tato krize může znamenat dlouhodobou recesi. Podle mého názoru je to velice znepokojivé pro naše členské státy. Pokud se krize řeší tak, že vznikají sociální konflikty, tak je tady také riziko škod. A přitom se snažíme přece ekonomiku zachraňovat. Také ještě k tomu, co říkal pan, pan Rompoy, to byl hezký projev, ale při, hovořil jste o architektuře, nehovořil jste příliš o lidech. Sociální Evropa je také součást boje v prospěch životního prostředí. Je, eh, je to otázka finančních trhů. Máme velkou nezaměstnanost, lidé přicházejí o práci a na tyto otázky se musíme také zaměřit. Děkuji. A nyní za ALDE předseda pan uh, Pane předsedo, v první řadě bych chtěl říci, že je to důkaz toho, že členské státy Evropské unie musí sehrát velice důležitou úlohu v ekonomické strategii Evropy, eurozóny v následujících letech, ale možná ta důležitá otázka je něco jiného. Nejdůležitější otázka dnešních dnů je, kdo bude provádět dohled a kdo bude provádět eh, sankce, pokud některé členské státy nebudou naplňovat dané podmínky. To je ta zásadní otázka. Ta kontrola bude v rukou členských států jako takových, eh, nebo rady. Členské státy se budou sami sankcionovat, a nebo tady bude existovat komunitární nezávislá instituce. To je zcela zásadní otázka dne. Musím vám říct, že si nemyslím, že v Evropském parlamentu je někdo, kdo by věřil, že členské státy se budou sami sankcionovat. Nedělali to v minulosti, proč by to dělali vážení kolegové v budoucnosti. A dovolte, abych vám dal několik příkladů. Lisabonská smlouva selhala, protože tam nebyla nezávislá instituce, která by kontrolovala členské státy, zda skutečně aplikují Lisabonskou strategii. A to samé platí o aktu stability a růstu. Co se děje? Pokud malé státy neplní podmínky, tak to vede k řecké tragédii velké státy, pokud nebudou naplňovat podmínky jako Francie, Německo, tak prostě přijmou pakt růstu a stability. Takže jsou tady členské státy, které nejsou zvla- schopny zvládnout tento úkol, čili musíme mít nezávislou instituci. Máme dvě rezoluce, které máme přijmout téměř jednomyslně a před několika dny pan Triše předseda Evropské centrální banky, řekl přesně to samé. V Evropském parlamentu řekl stejnou analýzu. Evropský, eh, předseda Evropské centrální banky navrhl jinou instituci než radu nebo komisi, možná budeme muset mít jinou nezávislou instituci, nicméně musí být založena na komunitární metodě a tímto úlohem musí být naplněna tato úloha. Ne, že by členské státy nehrály žádnou úlohu, musí implementovat tuto strategii ve své každodenní politice, ve svých každodenních eh, strategiích, které si vyvíjejí ve svých vlastních zemích. A z toho důvodu Pane předsedo, potřebujeme akt stability a růstu, strategii Evropa 2020 a potřebujeme také novou strategii konkurenceschopnosti, kterou budeme vyvíjet v následujících měsících. Další věc se týká finančního dohledu. V čem je problém? Problém je v tom, že evropští vůdci jdou do G20 a nejsou schopni říci, jak jsme se dohodli na finančním dohledu. A důvod je jasný. Ministři financí Evropské unie, ECOFINu, v prosinci přišli s dobrým navrhem na komisi na e, základě zprávy Larozie. To je problém. Musíme dát nejdříve sdělení ministrům financí. Ti se musí vrátit se svými návrhy a potom jít směrem jako komise. Návrh komise Larozie byla založena na Úřadu evropského dohledu pro banky. To byl základní návrh. A co udělali ministři financí na ECOFINu v prosinci loňského roku? Prostě řekli, že bude dobrá nějaká koordinace s národními dohledovými orgány, kteří selhali během krize. Ani jeden orgán tohoto typu nevaroval politiky během finanční krize a nyní najednou vysvětlují, že to je dobrý systém, že je musíme pouze lépe koordinovat. Co tedy potřebujeme? Z rady, z Evropské rady nyní musí být tlak na členské státy, vlastně musí vyvinout tlak sami na sebe, aby šli směrem evropského orgánu ohledu, tak jak je to uvedeno v tom původním návrhu. You, Děkuji, pane předsedo. A za zelené v Evropském parlamentu paní, paní Rebecca Harms. Pane předsedo, dámy a pánové, pane předsedo Evropské rady, <clears throat> nejdříve bych ráda řekla, že jsem byla poněkud překvapena tím, jak jste zdůrazňoval, jak normálně summit minulý týden proběhl. Myslím, že to je pokračování špatné metody, která se používala v posledních týdnech. Neměli bychom si předstírat, že jsme dosáhli normality v evropské spolupráci. A to, pokud je summit omezen na 6 hodin, aby nepadlo nějaké špatné slovo anebo špatná věta a tím, aby se nepřispělo pádu eura. Takže eh, to bylo to, co se říkalo v radě. Myslím, že vaší úlohou by nemělo být eh, sypat nám do očí písek v situaci, ve které jsme, zastírat nám něco, na to jsme dostatečně chytří. Kolegyně, kolegové, můj kolega Frhovštat už řekl, že evropská hospodářská vláda neprobíhá dobře a že se to dá poznat podle některých konkrétních bodů a to bych ráda zdůraznila. Eh, finanční dohled a Laroziarova zpráva, o které jste hovořili, pane Barroso, pane Rompuy, co si o nich vlastně myslíte? Co si myslíte o tom, že po roce diskuzí, které probíhají, jsme se teď shodli na dohledu, ale že se teď najednou nyní rada brání dát eh, tomu dohledu určité kompetence, že to se odevzdává do rukou členských států. To je podle mě zkrátka absurdní. To je něco, kde právě když jsme na evropské úrovni vám dali takovouto podporu, kde od vás zkrátka očekáváme více. Myslím, že bychom mohli pokračovat v diskuzi o, o eh, tom, jak by to Evropský parlament nadále chtěl, co se týče zakázání nebezpečných produktů na finančních trzích nebo alespoň dočasného nepoužívání těchto produktů nebo obchodování s nimi. Dále bychom mohli také diskutovat o hedžových fondech, o daňových oázách, můžeme dále diskutovat o odměnách manažerů a o jejich bonusech, které jsou jim vypláceny. Zkrátka ve všech oblastech v současné chvíli probíhají trilogy a ve všech oblastech finančního dohledu to rada nebo rada s komisí společně zablokují. Pane Baroso, vy jste nám děkoval za to, že jsme vám jako parlament a v posledních týdnech pomáhali. Ano, myslím si, že je to správné, že parlament používá komunitární metodu. Ale když se dívám na to, co se děje například s tou daní z finančních transakcí. Chtěla bych si nadále myslet, že to G20 prosadí že to eh, rada v G20 prosadí. Jsem napjatá, s jakými výsledky se vrátíte z Toronta. Ale prosím vás, až se vrátíte, pane Baroso, měl byste se postarat o to, abyste vy jako evropský zodpovědný komisař zastával jednotnou pozici. Pan Juncker nám to vždycky říkal, byste nám to také opakoval. Měl byste dát najevo, že váš komisař konečně předloží nějaký základ pro zavedení transakční daně v eurozóně. Ano, je to možné. Pokud to neuděláte, tak zase budete potřebovat jeden samostatný summit na to, eh, přesvědčovat eh, evropskou veřejnost o tom, jak je tento nástroj skvělý. Zajímá mě, co bude s Evropou 2020. Teď, když se podíváme do Řecka nebo do Španělska, uh, Potřebujeme takovou společnou strategii, která by nám umožnila určitou orientaci pro trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelný růst. Ano, taková strategie byla dobrá, by byla dobrá. Ale co nyní máme před sebou? Máme ještě krásnější slova než v Lisabonské strategii, ale eh, myslím, že trvale udržitelný rozvoj. Tato slova se neustále opakují, ale tato ještě krásnější slova postrádají veškeré nástroje a v zásadě nám také chybí prostředky. A co mě jako zelenou poslankyni znepokojuje, je následující. Ani nyní nemáme přesvědčivé argumenty pro to, že zaručíme zdroje a ochranu klimatu a že to všechno eh, nás požene dál. V Německu v současné době hovoříme o tom, jak se vzmohl automobilový průmysl, protože Číňané nakupují eh, v Německu. A to vše na pozadí té ropné katastrofy a na pozadí toho, že vyjednávání s Kalkonu zkrachovala. Myslím, že Evropa stále ještě nepochopila, co znamená trvalé udržitelný rozvoj. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji. A nyní pan Kirchhoff za mm, konzervativní frakci. E, pane předsedo, e, Evropská rada správně se zaměřila na reformu v Evropě. To je něco, co prosazuje i moje frakce. Ale něco ještě k Iránu, dovolte, abych řekl. Pane předsedo, Irán eh, je hm, jednou z největších velmocí na Středním východě, má dlouhou historii, má hodně eh, nadaných lidí a my bychom měli spolu s nimi řešit některé globální problémy. Já jsem se sešel s iránskými představiteli nedávno, kteří říkali, která ta témata by to mohla být, ale je smutné, že Irán je v rukách těch, kterým je jedno, o co jde vlastnímu lidu, je jim jedno, o co jde sousedům a nadále buduje svůj jaderný program, eh, což je více než podezřelé. A pokud chtějí transparentně vyvíjet jadernou energii, no tak nikdo by to asi nespochybňoval, měl by na to právo, ale on to dělá všechno tajně, takže jsou zde pochybnosti, jaké jsou ty důvody. Mohou být nebezpečné. A proto vítáme ten krok, který přijala Evropská rada, zintenzivnit tlak na ně, aby spolupracovali s globálním společenstvím. Pokud ne, tak sankce jako omezení obchodu, eh, dopravy, eh, bankovnictví, to bohužel se bude muset přijmout. Také vítáme i tu dohodu o Evropě 2020. Doufáme, že Mm, to skutečně eh, bude eh, věc, která bude rozpracována do praktických iniciativ a kroků a že to nastartuje pozitivní vývoj v EU. Jednotný trh bude oživen, obchod eh, v rámci EU, mimo EU také je třeba podporovat a potom je třeba zrušit, eliminovat zbytečné bariéry, byrokratické bariéry a administrativu. E, tu těžkopádnou regulaci je třeba nahradit takovou e, chytřejší regulací nebo žádnou regulací, menší regulací a poté Jde o ekonomickou budoucnost eura a celé Unie. Samozřejmě to vychází z předpokladu, že snížíme deficity. My teď ve Spojeném království jako jiní přijímáme tyto bolestné kroky. Včera eh, se eh, včera eh, kancléř Osborne řekl, že to budou dramatické, ale nevyhnutelné škrty, protože je třeba snížit schodek a snížit dlouhodobé úrokové sazby tak, aby privátní sektor mohl generovat růst a investovat. A je to právě ten soukromý sektor, který bude tím sektorem, který nastartuje prosperitu. My jsme rádi, že i Rada se zaměřila na eh, konkrétní eh, eh, podporu eura. Moje země není členem eurozóny ani nevstoupí, ale chceme, aby euro bylo úspěšné. Máme k tomu všechny důvody. ECR si myslí, že je třeba zlepšit governance, řízení v euro, eurozóně, ale to neznamená přesun větších pravomocí do Bruselu. To nebudeme podporovat a ani by ti nečlenové eurozóny neměli finančně podporovat podporovat členy eurozóny, protože to je primárně na těch členech eurozóny. Ale budeme podporovat iniciativy, které respektují závazky členských států. Pane předsedo, žijeme ve velice konkurenčním prostředí, kdy hm, e, již končí ekonomická dominance Evropy a Spojených států. Teď e, hm, e, ta sociální ochrana je vystavena velkým tlakům a my eh, tudíž nutně potřebujeme reformy, abychom hm, skutečně i nadále mohli rozvíjet eh, náš svobodný způsob života a nemůžeme slepě zachovávat status quo. To určitě by nás zrujnovalo. Děkuji za vystoupení. Děkuji za vaše slova. A nyní pan Bisky za GUE. Děkuji, pane předsedající Výsledky zasedání Evropské rady ze čtvrtka minulého týdne se musí měřit světovými a evropskými výzvami. Jste schopni v té krizi, které se potýkáme, odstranit tu krizi anebo zahájit kroky správným směrem? Jaké návrhy předkládáte evropským občanům a finančním trhům na eh, napravení chybných funkcí systému? Banky by se měly účastnit nákladů krize a jejich činnost musí být silněji regulována. To jenom vítám, ale chybí mi už důvěra. Protože za prvé navrhujete eh, mezinárodní eh, daň z transakcí a G20 ji zamítá. Prosazení tohoto návrhu se mi zdá zcela nerealistické. A za druhé pro zavedení všeobecné transakční daně máme určitý závazek to celé prověřit. Pochybuji o tom, že by to aktéry finančních trhů nějak uklidnilo, anebo je to zadrželo od spekulací. Myslím si, že to ani nepovede k tomu, že G20 rozhodne tímto směrem. Opatření proti deficitu jsou Eh, namířena spíše k tomu, že bude spíše omezen konzum, že bude situace právě ještě zhoršena a že si občané budou muset utahovat opasky stále více. A tím se dále budou svrkávat ty národní trhy. To povede k dalším národním um, úsporným opatřením a to celé spochybňuje tu strategii 2020, která byla zprávě schválena. A dále posílení možností příjmu státu právě tou finanční eh, daní finanční transakcí, ekodaně, eurobondy, dále sociální Eh, spravedlivé rozdělení zátěže. Toho se zde nechápete. To si myslím, že je velmi zvláštní. Dále krize podkopává demokratické základy naší společnosti a k tomu samozřejmě přispívají eh, závazky a opatření krize, zvýšení od věku odchodu do důchodu a další opatření. Všechno to vede k tomu, že se ty sociální nůžky neustále eh, rozevírají a počet chudých stále stoupá. Děkuji. Za Evropu svobody a demokracie, pan Farage. Děkuji, pane Van Rompuy, za váš projev. Myslím si, že jsme si udělali skutečnou dobu představu, co všechno upadá v Evropě. Řekla jste, že krize eura je pryč, eh, ekonomika je také pryč, stáli jsme na kraji propasti a nyní Říkáte, že euro, že euro je možná obětí svého vlastního úspěchu. Doufám, že se nad tím lidé pousmějí. Skutečně jste takový snílek. Varovali vás od, za, od začátku. Několik zemí od začátku bylo řečeno, nezapadne do eurozóny. Velice dobře víte, že pravidla se neustále měnila, ohýbala a uh, pokračovali jste v projektu, spěli jste do skázy, i když jste věděli, že ty věci nebudou fungovat. A já minulý týden jsem byl skutečně překvapen, když jste mě osobně potvrdil, že nemáte žádný plán B, nemáte žádný záložní plán, abyste pomohli zemi jako Španělsko, Portugalsko, Řecko, které budou muset opustit tuto měnu. Nicméně tady není žádný plán, aby se vrátil ke své národní měně. Jak musí trpět tyto země? kvůli tomuto evropskému snu. Jak vysoká míra nezaměstnanosti musí být v těchto zemích? Co je přijatelné? Abychom podrželi měnu, která prostě nefunguje. A já si říkám, jak dlouho s tím budou ještě Němci souhlasit a platit tento účet. Co je úžasné, že nikdo v této místnosti e, neříká, že to děláme proto, abychom byli dobří Evropané. Ale tato tento sál nemá nic společného s Evropou, nemá nic společného s evropskou identitou. Skutečná síla Evropy je v její rozličnosti jazyků, kultur, států a ironicky jsme to my, euroskeptici, kteří jsou dobrými Evropany. Děkuji. Teraz vystoupí pan Barry Madlener. Ba pan Barry Madlener, prosím. Oh, dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedající Rád bych nejdříve řekl, že mám radost výsledku voleb v Nizozemsku. Moje strana se rozrostla z devíti na dvacet čtyři křesel, to jsou tedy úspěšné výsledky voleb. holanďané chtějí méně imigrace, chtějí mít určitou, určité bezpečí tržní, eh, vnitřní trh v Evropě funguje velmi dobře, ale určité státy pumpují doslova peníze do těch slabších států. To se musí změnit. A tento parlament zkrátka není nutný. Jsme pouze plítváním peněz. Myslím, že některé věci se také mohly říci už před lety, když například řekové předkládali špatná čísla. Vy všichni jste byli zkrátka slepí kvůli svým snahám rozšiřovat Evropskou unii. A pane předsedo, jste neustále ještě slepí, když se podíváte na seznam zemí, které chtějí přistoupit nyní Turecko, Kosovo, Bosna, Albánsko. Albánie a dnes se také hovoří o Islandu, o Islandu země, která zkrachovala, země, která chce i nadále lovit verliby. To je zvláštní. A nizozemské banky byly podvedeny islandským státem. Řecko udělalo to stejné a vy zkrátka proti tomu nechcete nic eh, udělat. Ano, hovoříte o tom, že Island může vstoupit nadále do Evropské unie, protože hm, říkáte, dobře, můžou nadále lovit ty velryby, ale myslím si, že to našim občanům neprospěje. Eh, Jste připraven odpovědět na otázku, prosím? deputado com toda a atenção. E Velice pečlivě jsem si vyslechl poslance, který řekl, že toto není parlament, ale pseudo parlament. Rád bych tedy věděl, co tady děláme. A proč nám danoví poplatníci musí platit naše platy? Voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen is mensen zoals u. Pane předsedo, na to můžu dobře odpovědět. To, co tady děláme, je, že se musíme postarat o to, aby evropští občané slyšeli peníze o plýtvání peněz a musíme zastavit ty snahy o rozšiřování. Teraz oddaję głos panu przewodniczącemu Rady Europejskiej. Děkuji a nyní předáme slovo a panu předsedovi, panu Hermanovi van Rompuyovi, prosím. Milí kolegové, pane předsedo, já nemám velký problém s mm, kritikou, ale mám problém s tím, když někdo generalizuje. Vysvětlím. Když jsem tady byl na začátku března nebo únoru, když se hovořilo o výsledcích první neformální Evropské rady, tak zde zazněly velké pochybnosti, zdali se vůbec podaří pro Řecko vytvořit takový plán finanční podpory a zdali vůbec Řecko bude schopno přijmout nezbytná opatření, aby korigovalo chyby z minulosti. Tady byly velké pochybnosti. A pár týdnů na to byl eh, přijat ten plán 110 eh, miliard euro a eh, Řecko vyvinulo eh, takové úsilí, alespoň těch 10 bodů HDP, aby opravilo svůj rozpočet. A když před pár týdny nám bylo řečeno, že Eh, bychom měli vytvořit potenciální eh, plán 750 miliard euro, z čehož 500 eh, miliard by bylo z Evropské unie, tak kdybychom to tehdy řekli, tak by nám nikdo nevěřil a je to realita. Někteří řekli, ale země kolem Středozemního moře, ty mají jinou kulturu, nejsou schopny přijímat reformní eh, opatření. To je mm, zbytečné úsilí. A když vidím, co teď se děje v těchto zemích a za velice bolestných podmínek, a mm, které nikoho netěší. A když vidím, co tam teď probíhá, tak říkám, ano, došlo k hluboké změně kultury, postojů. Když slyším kritiky ohledně klimatu, Evropská unie má nejvíce ambiciozní program na světě. Dokonce i my eh, ten náš eh, program 2020 dostal eh, právní základ a všichni nám závidí. A když slyším tady tu kritiku, tak já mám dojem, jako že nic neděláme. A to mě skutečně vadí. Já neříkám, že hm, je třeba jak si se nechat oslepit nějakým eh, Eh, slepým optimismem. Ale co mi vadí, že každý úspěch, každá realizace, to se považuje jako, že nic to není, ale když vidím výsledky, tak jsem rád, když vidím ty pozitivní účinky našeho konání. Když se hovoří o lepší zprávě mm, věcí veřejných, lepší governance. Ano, samozřejmě, euro nám hodně pomohlo ve finanční krizi. Já si vůbec nemohu ani na vteřinu představit, jaký, jaké by byly bývalé důsledky finanční krize, kdybychom neměli k dispozici e, tuto e, společnou měnu pro 350 milionů. Tak já si to nedovedu představit, jaká nestabilita by vznikla, jaká měnová nestabilita by vznikla bez eura. No to by byla krize jako ve 30. letech s eh, devalvacemi měn, které by mezi sebou soutěžily eh, v té devalvaci a k tomu nedošlo díky právě měnové stabilitě, díky euru. Samozřejmě byly problémy, existují rozdíly v rámci eurozóry a to je třeba řešit. Já jsem tam nebyl v těch Eh, prvních eh, letech našeho století, ale kdo tady v parlamentu a mimo parlament zde, tedy kdo eh, z jakékoliv instituce, kdo tedy poukazoval na problémy s schodky rozpočtů a nikdo, nikdo na to nepoukazoval. A teď je eh, tedy, eh, jako kdybychom za to mohli, ne, musíme kolektivně nést odpovědnost a korigovat to tak, aby euro se stalo stabilní měnou a proto je třeba nastartovat eh, ekonomický rozvoj a musíme mít sladěné hospodářské politiky. A o to jde, to nás čeká, to musíme udělat. Sankce já pořád si stále myslím, že e, jsou jiné argumenty než sankce. Vlády e, ne, nepřijímají kroky pod tlakem sankcí. Ne. Ale my v té pracovní skupině, v té task force, pracujeme právě na konkretizaci sankcí, ale nejenom e, z té korektivní stránky Eh, to znamená i eh, pro hm, ty, co jsou pod, hm, eh, kteří tedy nesplňují ty 3%, ale my také budeme jednat preventivně, to znamená ti, kteří respektují 3%, ale ze střednědobého pohledu hm, to vypadá, že toto, ten vývoj těch jejich dluhů nevypadá dobře. A my ve smyslu smlouvy samozřejmě zavedeme uh, sankce, které půjdou za rámec paktu stability a růstu, tak jak to máme teď. My eh, eh, zavedeme takové preventivní kroky a posílíme ty korektivní kroky. My nemůžeme vymýšlet nějaké sankce, které nemají právní základ ve smlouvě. S tím nic nenaděláme. A to se tehdy tam mělo tedy nějak vymyslet. Kolegové, my vlastně poprvé zavedeme mechanismy, to zatím nemáme, mechanismy pro řešení nerovnováhy v platební bilanci a budeme řešit ty rozdíly v konkurenceschopnosti. To je vlastně poprvé. Doposud nemáme nic. My tedy eh, to uděláme v této pracovní skupině v Task Force na základě těch inovativních návrhů, které nám komise eh, za pár týdnů předloží, protože konkurenceschopnost to je klíčem. Já skutečně jsem proti tomu obrácenému euroskepticismu. Eh, to znamená, když jsou úmysly, programy, kroky, tak to předem eh, každý z ní odsoudí. Ale my musíme udělat pokrok všude, na úrovni všech institucí, krok za krokem, postupně musíme zlepšit naši zprávu, naše řízení a určitě se nám to podaří. A teď pokud jde o dohled nad e, finančními trhy. Samozřejmě také se o tom hovoří v Evropské radě. Samozřejmě také se o tom hovoří s ministry financí. A e, určitě i tady v Evropském parlamentu můžete s nimi o tom mluvit. Já myslím, že mm, o tom se musí mluvit bez toho, aniž bychom někomu chtěli dávat lekce. A e, e, takže e, ne, já nechci ale se zúčastnit takových těch karikaturních pohledů na věc, že se všechno smete ze stolu hned od samého počátku. Ne, protože finanční svět to je klíčová oblast a my musíme umět spolupracovat, tedy rada, parlament, tak, aby první leden k prvnímu lednu mohla ta eh, nová instituce začít fungovat. My tolik potřebujeme. A nejenom ve finanční oblasti. Eh, G20, myslíte si, že G20 by nám zatleskala, kdyby všechny eh, eh, země, které jsou součástí G20 a, a Evropská unie, tam já a pan předseda Barroso, my navrhneme tu bankovní tax, taxu daň. Myslíte si, že nám zatleskají? My jsme ale tady průkopníci. A Eh, nebo eh, když eh, předložíme ten návrh té daně z transakcí, také tam budeme průkopníky a potom je zde celá řada dalších oblastí ekologie, finance. Tam my přijímáme odvážné iniciativy, které budeme obhajovat před celým světem. A v některých oblastech, jako třeba ta bankovní dáně, to se tady také říkalo v parlamentu, pokud se nedohodneme celosvětově no tak budeme jednat my v Evropě. A již některé členské státy přijímají své iniciativy a já jsem rád a jsem na to hrdý. Já tam, když jsem byl premiérem, tak my vlastně jsme byli první země v Evropě, která přišla s iniciativou eh, zdanění bankovních institucí. Já jsem si všechno dobře vyslechl, porozuměl jsem, ale řekl jsem také, že můj přístup je pozitivní, já to vidím pozitivně. Někteří z vás říkají, že bychom měli být pozitivnější a, a že tak kritika by také měla být konstruktivní, proti tomu nejsem, ale já jsem jenom chtěl zdůraznit, co se nám podařilo dosáhnout za velice obtížných podmínek eh, v těchto třech, čtyřech, pěti prvních měsících tohoto roku a určitě budeme v tom pokračovat eh, v příštích měsících a eh, určitě ti, kteří nás kritizují, nám nezatleskají, ale nakonec nám dají za pravdu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan předseda prosím. Děkuji. Co se týče konkrétní otázky, která zazněla eh, v našem dohledu nad bankami, tento dohled je skutečně tou vlekovou lodí reformy Evropy, protože tady máme celou řadu uspořádání, která vychází z nové architektury. Například jsme navrhli aby ty ratingové společnosti byly pod dohledem jedné z těchto institucí. Proto je nesmírně důležité dohodnout se na této architektuře dohledu. Komise předložila návrh. Po zprávě jsem pořádal skupinu na vysoké úrovni, které předsedá pan Larozie, aby nám tuto tento návrh eh, předložil. Chtěl bych ještě jednou poděkovat Evropskému parlamentu, že nás velice podporoval. Chtěl bych poděkovat za vaše ambice. Díky vám jsme zajistili, že Rada eh, se odklonila od svého stanoviska, které přijala v prosinci. Některé ty body jsou velice důležité, ale nyní musí všichni přijmout určitý kompromis. A to je důležitá otázka, kterou musíme řešit eh, v rámci Evropské unie, protože pokud vždy zůstaneme v pozici, že budeme zvažovat skutečnost, že neděláme dostatečně věcí, tak nepostoupíme dopředu. Musíme přijmout kompromis. Pevně věřím, že se dohodneme a v řadě oblastí budeme eh, sledovat obavy Evropského parlamentu, například eh, budeme zajišťovat ochranu spotřebitelů při některých transakcí, potom budeme řešit spory, budeme eh, řešit eh, spory některých eh, finančních bankovních institucí. To bude řešit Rada komise, to podporuje a dále máme systémy no, garančního fondu, vkladu. Tyto otázky jsou pro nás zcela zásadní. Zítra bude probíhat trialog, který je nesmírně důležitý. Věci nebudou snadné, pokud dojde ke spuštění. A hlavně ti, kteří mají určité pochybnosti, doslova znemožní eh, nebo velice stíží další vyjednávání. Ale není to v zájmu nikoho, kdo chce skutečnou evropskou architekturu, aby došlo k opoždění, aby se věci odkládaly protože upřímně řečeno, druhé čtení bude znamenat eh, téměř eh, nemožné, aby od 1. ledna příštího roku tyto finanční instituce začaly fungovat. Čili z tohoto důvodu je to nesmírně naléhavé. Musíme mít nový systém, strategie 2020, musíme mít nové ekonomické řízení a doufám, že jsme odvedli spoustu práce v případě finanční regulace a dohledu, aby skutečně tyto věci eh, začaly od počátku roku 2011. Já vás o to žádám a stejně tak jsem žádal předsedu Evropského parlamentu, mě poslouchal. Bylo to hned eh, po daném příspěvku. Žádal jsem také členské státy a opět žádám Evropský parlament, aby vyvinul určité úsilí a dosáhl kompromisu. Komise to ví, komise činí návrh, takže náš, nám se náš návrh velice líbí, ale komunitární metoda je také o umění kompromisu. Není to jenom předložení stanovisek a pozici, ale musíme udělat spolu kompromise. Takže komise, ale pochopitelně Proto komise vyzývá radu, aby postoupila. Ano, my jsme předložili neformální kompromisní text, takže dnes jsme předložili tento kompromisní text a budeme vyvíjet tlak na všechny naše partnery, abychom nakonec dospěli ke konečnému kompromisu. Děkuji. A nyní jednotliví řečníci. Pan Karas, dvě minuty, prosím. Pane předsedo Rady Rompuy, rád bych vám řekl, že dnes nehodnotíme poslední měsíce, zůstaňme u tématu, hodnotíme výsledky zasedání Rady. V jaké době to vlastně žijeme, kde se vlastně nacházíme? Uh, já bych rád slyšel poněkud více eh, samokritiky o našich slabých a silných stránkách. Víc bychom se měli zabývat tím, eh, v jaké době dnes žijeme. Konkrétní výsledky summitu odpovídají tomu, co označoval Sanchez Carita, tedy neodpovídají tomu, co se tam naznačovalo. Eh, Rada pokračuje Eh, ve svých dosavadních eh, snahách, ale nezabývá se tím současným. Neustále na radu narážíme, neočekávám žádný leadership od rady, ale očekávám to od komise, od rady, ale očekávám, že nebude eh, váhat, že nebude blokovat a podpoří komisi uh, proto aby bylo možné co nejdříve a nejrychleji prosadit to, co bylo oznámeno. Dámy a pánové, také si nic nemyslím o té nové metodě eh, psaní dopisů. To jsou jen zdánlivé aktivity. Dostáváme dopisy od pana Sarkozyho, od paní Merklové 24 hodin před tím, před tím summitem. Nyní dostáváme dopisy od pana Barosa, pana Rompuje, od Obamy, dopis z Kanady. Chceme určité ter- termíny, chceme projekty a ne dopisy. Pište prosím vás méně dopisů a zahajte konkrétní iniciativy s konkrétními termíny. Evropa 2020. Udělejte z té strategie nějaký nástroj a konkrétní projekt pro růst a zaměstnanost. Ta bankovní daň, o té se konkrétně ještě nerozhodlo. Ještě nemáme žádný projekt, který můžeme v G20 předložit. Ta daň tady někde visí, ale nemáme zde žádný evropský projekt. Ten finanční dohled, ten je blokován v, trio, v trilogu. Hedžové fondy, i toto se blokuje v trilogu. Eh, CDS, to se zase blokuje v trilogu a v Bazileji, moment a už jsem v závěru, státy Evropské unie podporují definici kapitálu, kteř, které, která zvýhodní Američany před Evropany. Prosím vás, eh, udělejme nějaké reálné kroky. Slovo má paní Parvanč Beres. Minutu 30. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo komise, pane předsedo rady. Evropské rady. Naštěstí strategie 2020 eh, zachovala cíl a to eh, snižovat chudobu. Ale co nás zneklidňuje, je, že ty strategie směrem k konsolidaci rozpočtu jdou příliš daleko a podkopávají eh, ty možnosti snižovat chudobu a podkopávají ty způsoby financování veřejných služeb, které jsou klíčové a pokud jde o ekonomické řízení, tady já nechci kritizovat eh, konání Evropské rady. Ne, nám jde o to zahájit plodnou diskuzi. A v této diskuzi my máme dva významné návrhy. První návrh vy jste řekl ty makroekonomické otázky, otázka nerovnováhy, to je velký problém, ale naše velká obava je, že ta diskuze, která teď začíná a kde se neustále mm, hovoří o tom, že je třeba posílit podmínky aplikace paktu stability, to nás neuspokojuje. A to vlastně mm, vyčerpává tu základní materii, předmět diskuze, a to nástroji, schopnost snižovat ty divergence, ty rozdíly, které podkopávají pevnost eurozóny a e, vlastně eurozóna e, v podstatě e, se trošku rozmělňuje, není už považována za celek. Druhá otázka zásadní, sankce. Vy jste řekl, nemůžeme eh, dávat sankce těm, kteří mají deficit, no ale měli bychom se zamyslet nad novými inteligentními sankcemi. Třeba ehm, takový stát, který eh, by měl problémy, tak by měl zvyšovat určité daně a výnosy z těch, rozpoč- z těch daní by šly do evropského rozpočtu, anebo další, třeba zrušit jim právo eh, hlasovat a podobné další sankce. Já se omlouvám, Eh, paní Silví Gulár, minuta 30. Děkuji, pane předsedo, paní předsedové. Všichni jste slyšeli tu větu eh, eh, pana prezidenta BP, který řekl, já bych chtěl mít ten život jako v minulosti. A zde máme vlády, které by chtěly mít takový život jako předtím a jako kdyby se krize vůbec nestala. A mm, jako kdyby to bylo dřív všechno, i s tím dohledem, teď vlastně se toho tolik nestalo a mm, ten návrh pana Larozvěra to můžeme odsunout, můžeme odmítnout požadavky Evropského parlamentu, protože de facto to je jenom taková malá krize a nepotřebujeme zase s tím tolik dělat. Ale to není pozice Evropského parlamentu. Já bych chtěla, aby každý na sebe vzal svůj podíl z odpovědnosti. V prosinci 2009 Rada ECOFIN eh, jednomyslně eh, eh, v podstatě přijala rozhodnutí, že Ehm, nebylo možné tedy eh, přijímat rozhodnutí ve spolurozhodnutí, ale poté Evropské radě se řeklo, že takhle ne. A poté 10. května komise ECOFIN, eh, pardon, výbor ECON, výbor, náš výbor ECON odsouhlasil eh, velice ambiciozní text, ale my také chceme mít eh, ty instituce k prvnímu lednu, ale instituce, které budou funkční, které budou skutečně komunitárními institucemi, kde se společně bude diskutovat o pravidlech, které se budou vztahovat na finanční instituce. Bude to systém, který nebude vycházet z nějaké dobré vůle státu a především které odmítnou právo veto těm státům, které nechtějí systém dohledu. My chceme kompromis, ale nechceme se skompromitovat s těmi, kteří, kterým nejde o výsledek. Děkuji. Pan kolega Edvard Kožušník, minuta. Pane předsedo rady, pane předsedo komise, eh, já jsem členem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. My jsme tam několikrát měli pana profesora Montiho, kterého vy jste požádal,

Pane předsedo, nejdříve k těm bankám a k tomu zdanění finančních transakcí. Eh, líbilo by se mi, kdyby padalo méně pěkných slov a více aktivit. Viděli jsme, jak to může probíhat na G20. Můžeme se stát také určitými pionýry bez nějakých důsledků. Dále hospodářské vedení, hospodářská zpráva. Chceme snížit chudobu v Evropě, chceme snížit chudobu ve světě. Národní rozpočty přitom a jejich kroky se ubírají tím směrem, že klesají investice, že klesají sociální odvody. To je přeci ten zásadní problém. Jak můžeme předpokládat, že je možný trvale udržitelný růst, když přitom všechny národní politiky míří jedním cílem, jedním směrem a sice snížit platy, zvýšit daně, to platí především pro daň z přidané hodnoty a zde právě narážíme na ten problém s radou. Rada je jako Vatikán, je naprosto ortodoxní, nic nezapomínají, ale také se z minulosti neučí. A s tím souvisí také moje poslední otázka. Jde o tu posedlost národními rozpočty a ta kontrola ex ante. Pane Van Rompuy, hovořil jste o preventivních sankcích pro národní politiky, pro národní rozpočty. Co to má vlastně být? Co to znamená? Jaroslav Paška, jedna minuta. Vážený pan předseda, pan Rompuy. Va... Děkuji, pane předsedo, pane Van Rompuy, pane předsedo Barroso. V bodě 11 závěru Evropské rady se hovoří o zhledění eh, členských států, které chtějí dosáhnout eh, paktu stability a růstu. Máme mít stabilizační mechanismus po zveřejnění se otevřela diskuse o tom, do jaké míry je to spravedlivé pro jednotlivé země, do jaké míry tedy mají naplňovat tento fakt. Odborníci se dohodli na tom, že výška příspěvku země na, je na základě vnímání Evropské centrální banky a říká, že to je naprosto nevhodný přístup, protože členské státy s vyššími aktivy to dělají na úkor ostatní. Zdá se, že lepší by bylo mít ty výšší garancie na základě mechanismu rozhodovačního klíče v Evropské centrální bance. Otevřenou otázkou zůstává filozofie solidarity stabilizačního mechanismu, který počítá i s tím, že se chudé země budou zadlužovat kvůli solventnosti a udržení vysoké životní úrovně ehm, bohatých na okru bohatých zemí. Já si myslím, že to není správné. Nick Griffin. Griffin, prosím. Pane předsedo, strategie eh, pro pracovní místa vypadá dobře, ale realita je jiná. Jenom jeden šokující příklad. Hm, ta obchodní smlouva s Indií bude mít devastující dopad na indické zemědělství a na farmaceutický průmysl a Indie je velice zneklidněna, protože to může ohrozit jejich prosperitu a nezávislost. A Indové dělají velké ústupky, tak já se ptám, Mm, co to bude eh, stát nás i v Evropě, naše pracující. A eh, takže mm, vlastně eh, zde hm, eh, nadnárodní spolupráce eh, je něco, co znamená automaticky, že vlastně indická levná pracovní síla tak nahradí britské pracovníky, britskou pracovní sílu třeba v průmyslovém průmyslu v Británii a tato obchodní dohoda bude devastující pro platy a vyhlídky sta tisíců britských a evropských zaměstnanců. To není žádná strategie pro pracovníky pracovní místa. Děkuji. Kolega Jose Garcia Margajo. Dvě minuty. Pane předsedo, děkuji. Finanční dohled, to je jediný konkrétní výstup eh, toho, čemu říkáme economic governance. Já musím říci, že to je všechno takové zmatené. Dnes dopoledne pan rotující předseda Unie řekl, že se blížíme k dohodě a, mm, a zde e, e, ta pravda je jiná. My nejsme blízko dohody a je třeba, aby nám to bylo řádně vysvětleno, protože ta dohoda Evropské rady, to je vlastně minimální dohoda de minimis. Je to dohoda, která znamená, že budou existovat evropské orgány, evropský orgán, který bude mít pouze právo navrhovat eh, harmonizační normy pro jednotný výklad evropských předpisů. Nic jiného. A to eh, i nám eh, Eh, říká tedy eh, komise. A zde Evropský parlament ale říká, že ty panevropské banky musí být pod skutečným dohledem autentického evropského orgánu dohledu, který bude se zodpovídat tomuto parlamentu. Za druhé, ty banky, které představují systémové riziko, které musí být předmětem zvláštního dohledu a pokud taková banka se dostane do problému, tak zde musí existovat nástroj, aby nedošlo k nákaze, je třeba restrukturalizovat, zlikvidovat tu banku a podobně, tak, aby to nakonec nepadlo zase na bedra daňových poplatníků. Za čtvrté, je třeba, aby existoval fond, který se bude financovat tímto sektorem, tak aby zde platil princip, kdo znečišťuje, tak ať platí, a ne, že za to budeme platit všichni. A poprvé, pane Baroso, když jsem viděl eh, představitele španělské vlády, no to bylo v pondělí, vlastně eh, předtím, ještě možná před začátkem španělského předsednictví, pak ne. Děkuji. Kolega Kašman, minuta 30, prosím. Děkuji, pane Van Rompuy, pane Barroso. Nemám příliš mnoho času, ale bavíme se o revizi cílů tisíciletí. OSN odhaduje, že v 90 vteřinách, než si tady sednou, 45 lidí zemře v rozvojovém světě. Jedna smrt každé dvě vteřiny. Jsou to smrti na choroby, kterým se předcházet. Podvýživa, eh, problémy při porodu. Dále je to onemocnění kvůli AIDS, tubera, malárie. Každou sekundu, znamená tedy každé dvě vteřiny umírá člověk. To znamená, že musíme prosadit naše cíle třicetiletí je na G20 a také prosadit vedoucí úlohu OSN. To znamená, musíme prosazovat naše závazky, musíme financovat projekty v rozvojovém světě. Mám 20 vteřin a žádám vás, abyste neříkali, že už nemám čas, ale abyste si uvědomili, kolik lidí zemřelo během těchto 90 sekund, kdy jsem hovořil. Uh, Madame Sharon Bowles. Děkuji, Sharon Bowles, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Van Rompuy, já vás tady ráda vidím. Eh, jako předsedkyně výboru Ekon, ale ráda bych vás viděla častěji i na výboru eh, v té vaší funkci Task Force, protože když mm, mm, jste přišel s těmi myšlenkami multilaterálního dohledu, tak to bude znamenat spolurozhodování a mm, čím déle my budeme mimo, a tak tím potom budeme eh, muset mít více času, abychom pochopili ty vaše myšlenky. A teď závěry rady. Já eh, vidím, že apelují na rychlé jednání, pokud jde o dohled, pokud jde o deriváty, pokud jde o ty správce alternativních fondů, ale nedávají přednost eh, CRD3, tedy té směrnici o kapitál, eh, požadavcích na kapitálovou přiměřenost. Ale zde, již před krizí zde byl velký tlak a vlastně to byl důvod, proč bylo tak atraktivní obchodovat tedy mimo ty bankovní bilance a e, i CRD3, tato směrnice e, tedy zhodně se škrtá ty možnosti e, takového kasina, kdy se ty banky chovají takto hazardně, takže já myslím, že bychom měli také apelovat na rychlou implementaci této směrnice. Také i vítám ty zátěžové testy, které se budou zveřejňovat, ale opět je to se spožděním a i bychom byli mohli vyřešit některé ty problémy s e, státními dluhy, kdyby to bylo uděláno dříve. A ty zátěžové mm, testy ale musí ošetřit všechny problémy a všechny výzvy na trhu, protože jinak by to mohlo věci ještě zhoršit. Madame Niki Savela, one minute. Pani Niki Savela, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo rady, mám opravdu radost, že vás zde vidíme. Ostatní dva předsedy vidíme častěji, například ve Štrasburku nebo jinde. Ale vám bych ráda řekla následující. Máte opravdu střízlivý přístup ke spoustě tématům a opravdu si toho velmi vážím. Pane předsedo, na poslední Evropské radě Německo akceptovalo, že Evropská unie potřebuje určitou hospodářskou zprávu, ale zdráhali se poslechnout doporučení Francie. Ti se zabývali tím, že tuto hospodářskou zprávu potřebujeme na úrovni 16 členů eurozóny alespoň na začátku. Takže teď přicházíme k tomu, že budeme mít hospodářskou zprávu vládu 27 členských států, ale já se vás nyní ptám, jakou kvalitu můžeme o to očekávat, jakou kvalitu můžeme očekávat od hospodářské vlády, kde máme 18 různých eh, daňových sazeb, různých eh, úrokových sazeb, různých daňových systémů. Mám tedy obavy, že se vracíme k té složité struktuře eurozóny. Děkuji. Martin Ehrenhauser, one minute. Kolega Ehrenhauser, minutu. Děkuji, mám několik krátkých slov Eh, ke strategii Evropa 2020, ale ty jsou zásadní. Myslím, že určitě můžeme hovořit o pokroku, pokud zaručíme práci více rozvoje a trvale udržitelně. Ale nesmíme zapomínat na tom, že tím nevyřešíme ten zásadní problém. Zásadní otázkou totiž zůstává, jak eh, se vymaníme z toho tlaku na růst, jak bychom se mohli v budoucnu vyvarovat těm, těch hospodářských a finančních krizí. A když si kladu toto otázku. Samozřejmě potřebujeme ho- hovořit o fundamentální změně finančních systémů. Musíme se tedy zamyslet nad tím, jestli bychom eh, finanční prostředky neměli přenést zpátky do, eh, na vlády národních států jestli bychom i další otázky neměli pojít s národními eh, členskými státy. A to jsou samozřejmě otázky, které může odpovědět jen nezávislá a silná politika. Kuta Maria Hibner, dvě minuty. Děkuji a nyní paní Hibner, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení předsedové, fiskální reformy nemohou nahrazovat strukturální změnu a konkurenční růst a politiky v dané oblasti. Z tohoto důvodu bych ráda řešila otázku politiky soudržnosti a mechanismus naplňování cílu 2020. Rada nám vyslala jasný signál, že by právě politika soudržnosti měla být součástí strategie 2020. Konec konců je to politika, která je skutečným úspěchem, která naplňuje tuto strategii, která byla pochválena v březnovém prohlášení komise. Udává hlavní směry evropským zdrojům, které musí být eh, převedeny do národních států, regionů nebo měst. Takže pak tato místa musí je převádět eh, naše cíle eh, do reálu. Musíme dosahovat těchto cílů a máme také velice dobrý systém sankcí. Co se týče ekonomického řízení, chtěla bych posílit myšlenku, abychom šli nad rámec fiskálního dohledu, abychom se zaměřili na faktory konkurenceschopnosti, abychom eh, se zaměřili na to, co přispívá nerovnováhám. Také bychom měli dnes naléhavě nahlas říci, proč fiskální dohled nefunguje a proč pakt růstu a stability skutečně nenaplnil očekávání. Pokud bychom se zabývali centrální fiskální disciplínou, tak možná bychom měli lepší evropské řízení, ale to nám nezajistí lepší ekonomické řízení. Monsieur Ramon pan eh, Ramon Chauregi Atondo. Děkuji, pane předsedo, pane Fan Rompoy, pane Baroso. Já s vámi souhlasím v něčem, co je nutné říci, a to je, že skutečně eh, ve čtvrtek eh, Evropská rada přijala velice významná rozhodnutí. Rozhodnutí, která byla nemyslitelná před čtyřmi měsíci. Já myslím, že je třeba si to říci. A mm, zde Eh, je eh, jisté, že tato krize, jak jste vy řekl, byla velice vážná, je velice vážná a ta vedla k tomu, že se přijala celá řada rozhodnutí a zkoumají, si, zkoumají se významné cesty, které jsou významné pro evropské budování. A jedno z rozhodnutí, které bylo přijato na Evropské radě, eh, o tom se nehovořilo moc, to je právě rozhodnutí zreformovat smlouvu a to znamená mm, i svolat mezivládní konferenci, která bude reformovat protokol 36b k Lisabonské smlouvě. A právě to znamená, dámy a pánové, že již se zde hovořilo, že eh, těch tedy 18 poslanců bude tedy začleněno do tohoto parlamentu a že zde bude spravedlivější zastoupení v parlamentu, než máme teď. A já zde proto chci zdůraznit význam toho, že Evropská rada přijala rozhodnutí rozšířit počet zástupců tohoto parlamentu a dnes, pokud nejsem špatně informován, mezivládní konference přijala již toto rozhodnutí mm, těch, a já jsem rád a děkuji vám za to, pane Van Rompuy, děkuji za toto rozhodnutí a skutečně bych rád, aby těch 27 členů ratifikovalo toto rozhodnutí, mm, což bude znamenat, že e, náš parlament bude mít spravedlivější zastoupení a budeme e, mít právo lépe zastupovat evropské občany. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Preda dvě minuty. Domnule președinte, domnule Van Rompuy, domnule Barroso. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane předsedo Van Rompuy, pane Barroso. Velice vítám rozhodnutí Evropské rady, které bylo přijato minulý týden, abychom zahájili vyjednávání s Islandem. Dnes ve výboru pro zahraniční záležitosti má zpráva, která se týká přistoupení Islandu do Evropské unie byla valnou většinou schválena. Čili kolegové souhlasí s tím, aby tato země přistoupila do EU. Měli bychom najít společné řešení v oblasti zemědělství a rybolovu. Pevně věříme, že Island může dosáhnout svých cílů, již některých dosáhl a může použít komunitární aké, může se stát součástí naší rodiny. Je to země s demokratickou tradicí, má zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí, takže může přispět do naší rodiny. Může také aplikovat tyto politiky eh, ve svém regionu. Bude to velice přínosné pro Island jako takový nejen z hlediska ekonomické stability, ale také jejich vlivu na mezinárodní scéně. Budou mít také vyšší eh, slovo, co se týče naplňování vnitřního trhu. Víme, že Eh, obavy lidí jsou rozdělené. Eh, vznikla veřejná diskuse na Islandu a tato iniciativa by měla být podpořena komisí, mělo by to vést skutečně k plodné diskusi, kde budeme mít jasně eh, stanovená pro i proti a mělo by to vést k informované volbě islandského lidu. Na konci postupu přistoupení má být organizováno referendum, zda Islandiané mohou podpořit eh, rozhodnutí, které padne eh, tedy mezi Islandem a Evropskou uní. Děkuji. Pan Lambrindis, eh, máte minutu 30. Děkuji. Od té doby, co máme euro, Eh, hospodářství severu a jihu se nějak rozcházejí. A to z toho důvodu, že mají jinou strukturu. Na jihu byly služby, turistický ruch, zemědělství a nahoře byl těžký průmysl na severu. Je tomu tak, že jich vlastně během velmi krátké doby měl změnit své hospodářské struktury, ale eh, na základě spotřeby a předlužení se ubírali jiným směrem. A na severu eh, měli růst a vyváželi eh, určité produkty. Už tehdy jsme měli zakročit, už tehdy jsme potřebovali tu hospodářskou zprávu, ta nám chyběla. A některé země proto měly komparativní výhody a eh, nevýhody komparativní byly ještě prohloubeny těch jižních zemí. Abychom se teď dostali z tohoto bludného kruhu, musí jižní země přizpůsobit své rozpočty, ale musí být také více konkurenceschopný, musí opravdu exportovat. Máme zde také ty eurobondy. V současné době například eh, bohaté Německo snižuje výdaje. To znamená, že ten vnitřní trh, vnitřní spotřeba je snižována. To jsou opatření, která přináší takzvaná, eh, která přináší ta hospodářská vláda, hospodářská zpráva. Nyní se všichni stáváme místo solidárními partnery konkurenty a všichni jsme měřeni stejným eh, měřítkem. Neustále se prohlubují ty rozdíly, které jsme zde měli. Bude velmi těžké dosáhnout těch cílů strategie 2020. Děkuji. Pan Mendes de Vigo, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo eh, pan, pan eh, Rompoy v výboru sociálním hospodářském řekl, že my musíme tedy Eh, si vytvořit takové tedy eh, pojistky a přijmout konkrétní opatření. A to je pravda, to také k tomu došlo. To jsou opatření, která byla předtím nemyslitelná. A teď je třeba se podívat do budoucna a je třeba tedy eh, přijmout opatření do budoucna. Já jsem si vás vyslechl s velkou pozorností. Vy jste hovořil o strict supervision of the national budgets, striktní dohled nad národními rozpočty. Já s tím souhlasím, ale Mm, mm, ale mm, komise eh, tedy bude dohlížet na těmi rozpočty předtím, než budou odsouhlaseny národními rozpočty. Já jsem řekl komisaři Renovi, dobře, to je myšlenka, kterou bychom se měli zabývat. Ano, odvaha, odvaha, odvaha, jak se říká ve francouzštině. Ale pane předsedo Van Rompuy, Eh, asi mm, mm, já mm, bych radši tedy byl eh, eh, pod protektorátem Evropské unie než takových různých osob, které využívají to ke spekulacím potom. A někteří se řekli, že jim eh, je jedno, když nejsou v eurozóně, že jim je jedno, co se stane s eurem, ale já eh, myslím, že hm, určitě jim leží na srdci, co se stane s jejich měnami, které nejsou tedy eh, v eurozóně, takže já si myslím, že to musí ležet na srdci nám všem, co se stane s těmi ostatními, ať jsou v eurozóně a také hovořit eh, o boji proti eh, chudobě. To si myslím, že eh, je i důležité i teď v krizi, protože to je to, co z nás dělá opravdu Evropany, bojovat proti sociálnímu vyloučení. A rok 2010 je, boj, je rokem boje proti chudobě. To se musí nějak reflektovat. Musíme tedy aktivně vystupovat politicky v této oblasti. Děkuji. Paní Katerin Trotman, minuta 30. Panové předsedové, vy jste nám řekli před chvílí, že eh, je třeba mít jednotnou evropskou pozici, eh, kterou předložíme na G20, že jde o důvěryhodnost Evropské unie na mezinárodní scéně, ale především jde o důvěryhodnost vůči občanům, kteří chtějí, aby Evropa byla schopná přijmout eh, důvěryhodné nástroje pro řešení krize. A já e, vidím, že závěry Evropské rady hovoří o ekonomickém, makroekonomickém dohledu, o regulaci finančních služeb, ale ono e, tam něco chybí. Chybí tam Eh, interní solidarita a to, v tom musíme být průkopníci. Řekněme si to otevřeně. My eh, eh, máme nedostatky, které znamenají, že zde máme nerovnováhy a rozdíly mezi našimi hospodářskými politikami a my vlastně představujeme 25% rezerv centrálních bank ve světě a my musíme tedy koordinovat naše národní ekonomiky. Euro nemůže být pouze takovým symbolem problém pro naše občany, ale my musíme být eh, schopni nejenom uklidňovat trhy, ale především naše spoluobčany o tom, že jsme schopni vyřešit krizi. A dále rozpočtová disciplina v této době krize. To nemůže ještě zhoršit recesi. My chceme důkazy, důkazy o tom, že strategie 2020 skutečně bude doprovázena finančními prostředky, které budou dostačující pro to, abychom naši ekonomiky mohli nasměrovat eh, směrem k, mm, k solidárním, eh, užitečným investicím, k zaměstnanosti, a eh, dnes to vidíme, že lidé mají strach, protože mají strach z toho nespravedlivého liberalismu a nemůže být, být symbolem brutální kázně. Děkuji. Hm. Paní Delvo, dvě minuty. Často se říká, že Eh, nutnost je nutnost eh, a eh, že věci jsou nevyhnutelné, ale také v takových situacích je třeba být kreativní a já proto jsem ráda, když vidím to, co udělala Evropská rada. Nejsou to sice žádné gigantické kroky, ale směřujeme ke skutečnému ekonomickému řízení a nejde pouze o pouhou koordinaci, protože to by nestačilo. Je třeba, abychom měli skutečnou rozpočtovou federaci, ne nějakou vnucenou okolnostmi, ale protože my si to přejeme. A Eh, já proto jsem ráda, když vidím rozhodnutí Evropské rady, eh, snaha mm, preventivně posilovat pakt stability růstu, to je dobrá věc, ale mm, bez sankcí eh, nemůže být žádná rozpočtová kázeň. Je třeba tedy sankcionovat ty, kteří porušují kázeň a dále. I mm, ta scoreboard, ta tabulka vyhodnocování konkurenceschopnosti. Tady jde o to skutečně posilovat udržitelnou konkurenceschopnost a růst pro všechny všechny. A potom ta bankovní daň. daně, Potom zdanění finančních transakcí, urychlení e, e, finanční regulace. Pane předsedo rady, všechna ta rozhodnutí, všechny ty orientace před pár měsíci, pár týdny se jevily jako nereálné, iluzorní a e, skutečně hypotetické čistě. Vy máte pravdu, to je pravda. Ano, došlo k, hlubokému změnu, k hluboké změně kultury a je to vlastně taková mm, postupná, e, postupné řešení, postupné přijímání. Ale ono teď e, je to na členských státech, ty to musí konkretizovat a ono nestačí, aby Evropská rada podnikla nějaký historický skok, ale potom, se to může zůstat, potom to může zůstat jenom s božným přáním a to bychom všichni litovali. A především občané, eh, mm, mm, protože ti trpí v každodenním životě. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji mnohokrát. Pan John Lukasusta. Minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, já jsem mezi posledními, tak já bych vás chtěl trochu uklidnit. Já myslím, že vy jste velice dobře připomněl zde, že Eh, zde my se musíme vyjadřovat jako Evropská unie a ne jako vlády. To je evidentní, ale ono to tak evidentní není, jak to vypadá pro řadu lidí. Je třeba tedy zdůrazňovat roli Evropské unie a proto je dobré, že máme stabilní předsednictví Evropské unie, což eh, je něco, co může donutit vlády, aby přešly od slov k činům. My jsme hodně ocenili vaše eh, konání, vytvoření task force v posledních měsících a také i Mm, nakonec šéfové vlád byli nuceni mm, přijmout významný dokument, protože to jsou věci, které jsou již na papíře, jsou napsány. A pokud to bude převedeno do konkrétních faktů, tak jsme, a my jsme přesvědčeni, že všechny členské státy to chtějí převést do faktu, tak to bude dobré. A dále eh, v tom finálním dokumentu se hovoří o eh, zdaňování finančních eh, transakcí a bankách. Zdaňování bank je třeba, aby se to převedlo do konkrétních kroků a task force by měla se zabývat tím, jak tedy posilovat ekonomické řízení a aby skutečně eh, eh, toto bylo k něčemu. My chceme, aby to byl eh, proces, který nám ukáže, že skutečně Lisabonská smlouva je velkým přínosem a novinkou a já si myslím, že teď je důležité převést toto do reality. Děkuji. Pan Gunnar Hopmark, dvě minuty. Um, Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za zprávu kterou jste podali. Všichni vítáme závěry a cíle, které jsou stanoveny Evropskou radou. Mám tři body. První se týká eura. Myslím si, že pokud se nám podaří dosáhnout věcí, které jsou stanoveny, tak bych rád zdůraznil, že musíme mít automatické předvídatelné sankce pro ty, kteří je nenaplňují pravidla pak budeme mít silnější rámec a možná uvidíme znovu zrození eura, které bude mnohem silnější, budeme mít silnější rámec než dříve. To bude příspěvek do budoucí evropské ekonomiky, ale to také znamená, že musíme udělat celou řadu věcí v oblasti růstu. Vítám jasně stanovené cíle, ale chtěl bych nám všem připomenout, že ta tvrdá práce, ty těžké volby se teprve musí učinit a nejsou učiněny pouze stanovením cílu, to je poučení z Lizabonského procesu. Musíme přijmout odvážná rozhodnutí, musíme otevřít více investic, více obchodů, více inovací. To se musí udělat, protože jinak si kupujeme pouze čas, ale všechny problémy se nám opět vrátí. A na závěr, nyní se dostáváme do fáze globální ekonomiky, která bude charakterizována snížením schodku. Bude to tak v USA, bude to stejné v Evropě a všichni známe rizika. Když se podíváme na tento ekonomický vývoj, musíme stimulovat naši ekonomiku a v tomto ohledu, co je napsáno v závěrech z, eh, z vyjednávání z Doha, to by mělo být posíleno. Musíme to posílit tak, aby to bylo konzistentní. Nechápu eh, zdaňování finančních transakcí, která bude bránit likviditě, bude spíše horší pro chudé země, které se dostanou do deficitu. Musíme podpořit obchod a musíme jim dát doslova injekce, abychom je povzbudili. Děkuji. Kolega Zalevský, minutu, prosím. Děkuji eh, eh, mnohokrát. Pane předsedo, vážení předsedové, krize nám ukázala, že nejsme dostatečně spojeni, i když máme Lisabonskou smlouvu, že nemáme náležité ekonomické řízení. Měli bychom se spojit, protože jinak budeme mít dominový efekt. To znamená, že v jedné zemi je krize a pak se to přenáší jinam. Evropská rada musí koordinovat, musí sankcionovat země, které poruší pravidla. Jsem velice potěšen, že jsme nevytvořili nějaký exkluzivní klub Euro je platidlem pro ty země, které jsou členy eurozóny, ale i pro ostatní, kteří se chtějí připojit v budoucnosti. A myslím si, že je důležité, abychom dveře ponechali otevřené těm zemím, které se připojí později a ti by se také měli zúčastnit procesu rozhodování. Děkuji a nyní slovo paní Jutta Steinbrück. Vážení páni předsedové, je dobré a správně, že všichni společně bojujeme pro růst a zaměstnanost. A pokoušíme se také odstranit příčiny krize, ale naším cílem musí být také poučit se z chyb a příště se jich vyvarovat. A v té souvislosti mě napadá bod, na který nesmíme zapomínat, a sice boj proti chudobě. Myslím, že je škoda, že šéfové evropských vlád nebyli ochotni přijmout návrhy komise k boji proti chudobě a pro, uplatnit je. Eh, signál, který vyslala Rada minulý týden, a sice je, že Evropa se nestará o eh, ty nejslabší a chudé. Eh, Zůstali jsme u čísla redukce na 20 milionů lidí chudých. To je slabé číslo, to je málo. Opravdu bychom si přáli, aby byl přijat návrh komise snížit chudobu o 25 aby byl přijat a aby byl rychle implementován. Chudoba je totiž nebezpečím pro celou Evropu. Madame, Madame Durand. Paní Izabel Durán jako třetí řečník. Pane předsedo, já jsem se chtěla obrátit na pana Rompoje, který právě odešel, ale nicméně jsem mu chtěla říci a vlastně všem, že Eh, on říkal, že nesmíme eh, se zesměšňovat a dělat nějaké karikatury, ale eh, já jsem mu jenom chtěla říci, aby věděl, že někteří z nás jsme jeho dobrými spojenci, především pokud jde o rozpočtovou kontrolu. A teď na pana Barosa vy jste na rozpočtovém výboru hovořili jsme o e, návrhu vytvořit e, vlastně nový konvent, který by se zabýval rozpočtovými aspekty, tak aby všechny naše členské státy musely respektovat rozpočtovou kázeň a aby e, se E, e, nejenom, aby se kontrolovalo, ale také, aby se e, rozdělila ta role mezi národními výdaji a evropskými výdaji. Takže je třeba tady vytvořit takovou nějakou kontrolní, koordinační a sankční instanci. Děkuji. Pan Kolestrosi. Pane předsedo, milí kolegové, já jsem si pozorně vyslechl, co říkal předseda komise a předseda rady a mm, také on hovořili o e, maximální spolupráci s Evropským parlamentem, strategie 2020, e, e, ekonomická governance a další návrhy. Zde také jste hovořili o rozvoji, o mezinárodní spolupráci, o jaderné agendě, takže s tím vším lze souhlasit, ale třeba to teď převést do konkrétních činů. My zažíváme velkou krizi, miliony pracovních míst Eh, se zlikvidovalo a zde do roku 2020 eh, chceme vytvořit 8,5 milionů nových pracovních míst, no ale většina z nich eh, to budou středně kvalifikované. A, takže to je velká výzva, to znamená připravit naše nové generace teď na novou Evropu, na tato místa. Děkuji, kolega Mario Mauro. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pan předseda rady, pan Rompoy, použil výraz eh, postupně a e, mm, postupně to znamená, že jde, je to podle toho, do jaké míry jsou ty členské státy k tomu ochotny a asi ta dobrá vůle e, není stejná u všech. A vlastně mm, je třeba, teď se hovořilo o tom, že je třeba převést ty závěry v konkrétní akty. A jak tedy přejdeme z toho slova postupně ke slovu rychle, rychle a dobře? Já si myslím, že bychom se měli teď obrátit na předsedu komise komise, protože leadership, to vedení v tomto okamžiku, mm, tedy vedení této Evropy, která se snaží skonkretizovat tyto iniciativy, tak to eh, by mělo být teď v rukách eh, prezidenta, předsedy komise, který bude předkládat návrhy, tak aby tento proces se sfinalizoval, abychom skutečně byli schopni se inovovat. Děkuji, kolego. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan předseda. Prosím. V první řadě eh, osoby, která mi položila otázky, které už odešly, takže se pokusím eh, odpovědět na dotazy. Takže první věc, eh, úloha Evropského parlamentu ve strategii 2020. To zaznělo v řadě dotazů. Bylo dobře řečeno, že tento parlament má právo také vytvářet tuto strategii. Evropský parlament zde musí zahrávat klíčovou úlohu. Je to naše společná odpovědnost, abychom řešili krizi, musíme provést strukturální změny, zavést fiskální reformy, aby se naše státy vedly lépe než v posledním desetiletí. Čili budeme Evropský parlament musí také přijímat legislativu v rámci těchto vlajkových lodí. Tato první iniciativa je digitální agenda. Máme ještě dalších pět takovýchto iniciativ, které budou předloženy do konce roku 2010, čili je to velice intenzivní nabitý program. Tyto velké iniciativy znamenají také legislativní návrhy a komise bude tedy velice koherentně a rychle navrhovat takovouto legislativu. Takže doufám, že Evropský parlament bude urychleně přijímat tyto návrhy. Také věřím, že Evropský parlament by měl sehrát mnohem aktivnější úlohu i v rámci Lisabonské strategie a tedy posílí svoji úlohu eh, v strategii 2020. Bude proaktivní, bude mít společné stanovisko a Evropský parlament by mohl také mobilizovat více národní parlamenty. Ale nyní máme prostor, abychom odvrátili tento dialog od obecných diskusí strategie 2020 já jsem se zúčastnil první fáze těchto obecných rozpráv, ale nyní bychom měli být konkrétnější. Což je těch pět hlavních témat naší strategie politik, které se zabývají inovací, energetickou účinností, vzděláváním, bojem proti chudobě a monitorováním národní výkonnosti. Klíčoví aktéři musí prosazovat své výsledky, musí náležitě implementovat tuto strategii, dosahovat cílů a musí také prosazovat evropská doporučení. To jsou důležité aspekty. Vím, že někteří z vás to neradi slyší, já bych také chtěl mít možná ambicioznější vizi, co se týče monitorování strategie, ale ve skutečnosti došlo k velkému zlepšení a já bych chtěla, abyste nepodceňovali potenciál těchto zlepšení. Skutečnost, že budeme mít národní reformní Eh, programy a specifické národní cíle dává možnost, abychom monitorovali nejen to, co se dělá obecně na evropské úrovni, ale jak si vedou jednotlivé členské státy ve všech těchto oblastech. A to se bude a mělo by se dělat eh, také eh, ze strany Evropského parlamentu a ostatních institucí. Takže v případě této priority v letošním roce řešíme otázku chudoby. De Vigo a další poslanci říkají, že bychom měli využít tento rok, protože v tomto roce bojujeme proti chudobě, proti exkluzi. Měli bychom mít některé proaktivní politiky. Nebylo snadné dohodnout se na cíly na evropské úrovni. Někteří vyslovili pochybnosti, co se týče subsidiarity. Nakonec to bylo možné. Zajistili jsme určité závazky, ale měly by být viditelné. Viditelně bychom měli pracovat eh, na této frontě v letošním roce, protože je to důležité také v sociální realitě Evropy. Teď se vracím k Evropě 2020. Jako rozpočtové orgány Evropský parlament zde sehrává úlohu při definici dalšího víceletého finančního rámce. To musí zohledňovat také priority Evropy 2020. Budeme mít revizi rozpočtu v září a myslím si, že to bude chvíle, abychom se bavili o našich budoucích finančních perspektivách. Zazněly nápady na půdě parlamentu. Těším se na dokument na Lamasura, který byl přijat tento týden, takže díváme se na krizi a musíme se zaměřit na to, co investovat na úrovni Evropské unie, co investovat na národní úrovni. Do toho se musí také zapojit parlament a ostatní instituce. Jménem komise chci říci, že zcela jistě s vámi chceme v této oblasti spolupracovat. Dále pan Cashman eh, hovořil o NDG. Je důležité, abychom dále usilovali tímto směrem, i když máme určitá rozpočtová omezení. Bude obtížné zajistit tento závazek, ale závěry rady jsou dobré a v dopise spolu s panem von Rompojem, eh, kdy pohovořím k našim kolegům na G20, budeme o tomto bodě také hovořit. Čili jménem Evropské unie bereme v úvahu závazky, které učinily členské státy. Evropská unie chce podpořit eh, cíle tisíciletí a já věřím, že to bude možné, pokud všichni partneři projeví svoji zaangažovanost. Čili to budeme probírat na G20 i na G8 eh, tento víkend v Torontu v Kanadě. Také jste se ptali na ty zátěžové testy. Já si myslím, že to bylo pozitivní prohlášení před summitem G20, Čili opět dáváme důvěru v ekonomické, ekonomický rozvoj a Evropské banky. Když se podíváme na rozsah tohoto cvičení, tak to je nyní probíráno ze strany všech zapojených aktérů, především ve výboru pro dohled nad bankami. Co se týče národního eh, dohledu a také ministru financí, rozhodnutí má být přijato během několika dnů. Komise zde sehrává důležitou úlohu. Chceme přístup, abychom měli reprezentativní vzorek, musíme vzít eh, v rámec i časový horizont, protože to musí být zveřejněno 2. července, musíme zajistit také správnou rovnováhu. Pevně věřím, že bychom měli vzít v potaz státní dluhy. Musíme řešit stávající tlaky, které se objevují v této oblasti a také, co se týče dohod nad bankami, je důležité, aby právě ty stresové, ty zátěžové testy vzaly v potaz všechny dané aktéry a rozhodnutí v této oblasti padne během několika následujících dní. Někteří se zmínili o úniku ropy v Mexickém zálivu. Právě včera jsem se setkal s generálním ředitelem BP. Bylo mi řečeno, že dělají všechny nezbytné kroky, že se poučili z této přírodní katastrofy a myslím si, že nejen jejich společnost, ale obecně celý tento sektor se z této katastrofy musí poučit dali mi záruku, že dělají všechny nezbytné kroky, aby zajistili bezpečnost občanů, aby také zajistili bezpečnost v oblasti životního prostředí. Chceme mít patřičnou legislativu. Vlastně jsme na tom pracovali již před touto katastrofou. Měli jsme předtím schůzky s zeměmi po Baltí, kde také Finsko, kde se řešila možnost takovéto ekologické katastrofy, takovéhoto scénáře. Pokud by k tomu došlo v Pobaltí, co bychom s tím dělali, takže na této problematice již pracujeme. Takže bychom se měli vyhnout tomu, abychom nějak předčasně, neuváženě reagovali na tuto situaci, čili mám 90% záruku dobrého postupu. Nicméně komise nebude váhat se změnami, pokud tedy šetření eh, prokáže určité slabiny. Hovoříme s národními orgány a se regulátory. Co se týče pana komisaře Ettingera, komisaře Potočníka a ostatními, začátkem května měli setkání s zástupci daného sektoru a také se mají setkat tento týden. Také děláme koordinaci v rámci patřičného útvaru, spolupracujeme s Agenturou pro bezpečnost moří. Ale je to určitý příklad iniciativ, které bychom měli prosazovat. A nyní se dostávám k tomu, co říkal pan Mario Mauro. Chtěl bych ujistit jak jeho, tak parlament, že komise bude pracovat eh, v duchu dobré spolupráce s ostatními institucemi, protože, jak jsem říkal, a říkal jsem to i na jiném setkání, ano, opravdu komise musí řízení v Evropě když se podíváme na členské státy, co, jaké pravomoci byly přeneseny na evropskou úroveň, musíme ale především spolupracovat se všemi institucemi, Evropskou radou. Ta tam sehrává také důležitou úlohu, která je dána smlouvou, takže spolupracujeme jak s radou, tak s Evropským parlamentem. Takže právě v duchu takovéhoto partnerství můžeme pokročit v našem projektu a chtěl bych poděkovat všem poslancům, kteří projevili skutečnou odhodlanost a trpělivost, protože to je dobrý signál i pro naši ekonomiku. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové, dovolte mi, abych končil tuto rozpravu, dovolte mi, abych končil dnešní zasedání. Další zasedání bude za 12 dní 5. července ve Štrasburku. Děkuji.